Uh, Kolegyně, kolegové, your ears. Uh, can we laugh all? I Just... Abych se také ráda zasmála. Co je tak k smíchu? Já jsem si říkala, kde byl pan Stavrakakis na dovolené. Určitě to nebylo v Bruselu, protože tak dobře vypadá. Jo, to je to, že tady existuje ten mýtus, že jsou řekové pořád na pláži, ale pravda to není. Myslím si, že bychom měli zahájit naši schůzi, pravděpodobně nás víc nebude, je to překvapující, protože je to poslední zpráva před eh, závěrečnou zprávu, proto bychom si měli vyslechnout výsledky jednání. A proto dnes si vyslechneme zprávy od zpravodajů o tom, jak pokročila stávající situace ve vyjednávání jednotlivých nařízení. Chtěla bych vás informovat o tom, že i když máme několik nedořešených záležitostí, protože tyto záležitosti jsou horizontálního charakteru, anebo protože se také probírají body preambule, tak eh, přesto přeze všechno vás chci informovat o tom, že jsme dotáhli do konce eh, fond eh, v soudržnosti regionální a také další fondy jak již jsem řekla, tak až dotáhneme obecné zařízení do konce, pak také uděláme potom finální úpravy. A nejdříve bychom začali z Konstance a potom by e, byl na řadě pan Bostináru. Takže nejdříve Lambert, největší politická skupina. Ano, já když se podívám kolem sebe, tak tady vidím Konstancu, vás jako předsedkyni trialogu a my máme podobné názory a také jsme někdy velice, velice trpěliví. Nejenom, že bychom se neustále dohadovali, ale e, postupujeme trpělivě a minule jsme měli ještě mnoho otevřených kapitol, které jsme museli dotáhnout do konce a často to bývá tak, že člověk dobře hovoří jenom sám o sobě, ale já bych chtěl také pochválit komisi, která nás stimulovala a pomohla nám a tak jsme přizpůsobili celý text. A já bych chtěl také především pohla, eh, poblahopřát radě, protože byl změněn vyjednávač a to byla nejlepší věc, která se mohla stát. Byli tam zástupci, kteří byli a eh, administrátoři, kteří nebyli schopni dobře vyjednávat. A změna tohoto zástupce nám velice pomohla a já také mám pocit, že irské předsednictví také chce opravdu přinést výsledky a konkrétní výsledky. A takže došlo k pokroku, což je důležitá věc. Druhá věc je ta, že my se připravujeme na hlasování v červenci a naše debata může jít více do hloubky. Celkový eh, dojem je takový, že byly zahájeny všechny kapitoly, celá řada z nich byla ukončena, uzavřena a v některých kapitolách máme ještě omezený počet bodů, které ještě musí být dokončeny. Ale zatím my tady eh, se pohybujeme v rámci našeho mandátu a to bude také zapsáno ve volebním hlasovacím seznamu. 90 článků bylo schváleno. Já bych také chtěl říci, že jsme velice rádi, že jednotlivá nařízení o fondu soudržnosti a další také se posunují ku předu a my můžeme pak vyjednávat o celém balíčku nařízení. Takže se domnívám, že to je dobrý pokrok a já chci také ještě zdůraznit, že obecné nařízení bude pravděpodobně schváleno co nejdříve, ale pak jsme to my, kdo má hlavní zodpovědnost vyjednat ty poslední body, jako například Evropský sociální vod, ta, eh, fond. Tam je nadále dost otevřených bodů, ke schodě zatím nedošlo a my se nyní na úrovni na stejné úrovni v názorech s výborem zaměstnanosti. To znamená, že bychom měli zastavit ten podíl 25% také e, u fondu soudržnosti. My bychom se měli pohybovat právě v rámci toho mandátu, jak už jsem řekl, my máme mandát pro vedení jednání, ale jak vytvořit nejenom 25 ale takhle flexibilitu ve státech, kde se ještě plně jedná. A rada je toho názoru, který zatím nemůžeme akceptovat v této fázi. My jsme přemýšleli o tom, co můžeme ještě dále vyjednat. Také bych chtěl tady ještě upozornit na některé body. Zbytek udělá Konstance jako obvykle. Takže pouze krátký pohled na věci, na záležitosti, které jsou vlastně v sázce. Takže nejdůležitější to je také tematické zaměření. To je nová podoba soudržnosti 2.0. Vypadá to úplně jinak než v minulosti. Je to skutečně eh, konkrétní tematické zaměření a to je reakce na EU 2020 a také na krizi. Některé věci zatím schváleny nebyly. My jsme rádi, že Většina z jedenácti cílů bylo schváleno. Zbývá nám ještě eh, cíl šest, kde chceme chránit životní prostředí na místo jenom zachovávání životního prostředí a my chceme tam dodat obě dvě slova chránit a zachovat. Takže na to máme také mandát, o tom jsme také již diskutovali v souvislosti s infrastrukturou. Tam u infrastrukturu musíme vytvořit chybějící přeshraniční vazby a překonat úzké profily. Tam se přebírají také přání potom cíl 11 kde jsme se neschodli na přesné formulaci, kterou bychom zapracovali, tedy přesnou formulaci, kterou navrhují všichni aktéři. Takže to je zatím všechno z mé strany a já si myslím, že toto dokážeme prosadit. Toto jsou tedy tematické cíle, tematická zaměření a to je to, co bylo také již schváleno v ERDF. A potom ještě ESF, sociální fond. Tam nedošlo ke schodě a toto bude jeden z nejviditelnějších bodů příště na plenárním zasedání, protože parlament řekl, stanovil své cíle a my musíme nalézt takové nástroje, tak aby v jednotlivých zemích opravdu eh, byly naměřeny veškeré síly na plnění programu v rámci měst a obcí. To je to, že to o tom se také hovořilo na trialogu a dokázali jsme to vyjasnit. Sešli jsme se s panem komisařem Andorem, s panem komisařem Hánem a Oni navrhli návrhy, předložili návrhy a my jsme je požádali, aby znovu spočítali výstupy, výsledky jejich návrhu a vytvořili tak systém, kdy opravdu bude e, flexibilita odměněná. A potom e, potom e, se to týká také Eh, místního rozvoje. Tady jsme vytvořili flexibilitu pro místní orgány a subjekty, které mohou získat potom dotaci z jednotlivých fondů a je tam dostatečně velká míra flexibility. A všechno toto jsme týká růstu a my jsme řekli, že to lze financovat z místního regionálního fondu a také z námořního fondu. A Potom jedna věc, o které jsme hovořili již posledně, to je společný strategický rámec. Podívám-li se na to nyní, pak jsme v parlamentu velice efektivně pracovali. Zajisté si vzpomenete, že jsme v parlamentu formulovali přílohu a příloha byla nyní převzata radou jako důležitý nástroj, kterým lze provádět koordinaci mezi jednotlivými fondy mimo nařízení. To se týká například fondů v oblasti ekologické. Takže my v praxi umožňujeme, ukazujeme, jak tyto fondy lze čerpat, co je způsobilé jak by postupoval celý postup a to je důležitá věc a jak již jsem řekl, tak to převzal Koreper a Rada a ta posléze navrhly určité technické aspekty a body a bude to zabezpečeno do budoucna. Ve situaci, kdy my jsme uh, spolu legislativec, tak my můžeme ledat co ovlivnit. A my jsme si udělali čas na jednání o těchto věcech a konkrétně jsme viděli, že národní státy jsou tak roztřištěny, mají na dále je ta, jsou tam negativní vlivy vzhledem k úsporám. Na jedné straně je to rodina, která je pro eh, soudržnost a potom je tam rodina, která chce šetřit a vlastně nedokážou najít společnou řeč. A za pomoci parlamentu jsme dokázali udělat dobrou práci a vytvořit systém, eh, multifondový systém na místo monofundového systému v minulosti. Finanční řízení, finanční management, Tady jsou ještě některé věci otevřené, to jsou platby příjemcům a máme tady e, však hodně článků, na kterých jsme se shodli. E, u finančních záležitostí tam je hodně otevřeno, záchytná síť, pro eh, regiony, které fejzují out, potom také jednotlivé ostrovní státy a potom eh, další eh, kolektivní orgány a potom také zastropování, platby, předfinancování, to je důležitá věc pro parlament. Nadále se jedná o finančních nástrojích. My nyní finalizujeme mm, několik finálních ustanovení, kde jsou otevřené pouze některé maličkosti. Takže mohu říci, že příští týden do, můžeme se ještě zabývat věcmi, eh, které opravdu eh, jsou na snadě, to znamená, že to je ovoce, které vysí nízko, které již eh, se chce utrhnout. A musím říci, že za radu tam sedí jenom muži a já je nemohu přesvědčit. Oni pořád tvrdí své. A potom nastane kouzlo. Kouzelný návrh Konstance a já nevím, jak vy to děláte. Možná, že to nám to říci. Konstanca eh, ví, že já to domu tady šéfuji a neexistují žádné nízko vysící plody. Myslím, že Konstance to také nebude mít lehké. Eh, tady ano, nikdo není dokonalý. Eh, to, to add some... Já se pokusím dodat něco k tomu, co už bylo řečeno. Ze statistických důvodů um, lze říci, že jsme uskutečnili 40 trialogů a těch posledních několik trialogů jsme byli schopni vyřešit některé otázky s předsednictvím. A já opravdu chci eh, zopakovat to, co už řekl Lambert. Kolegu, chtěla bych poděkovat kolegům eh, z vyjednávacího týmu, asistentům, předsed, předsedkyni. Opravdu bylo úžasné, že jsme mohli spolupracovat takto úzce. Velmi často Eh, jsme předtím upadali do depresí, protože eh, s irským předsednictvím nebyl ten trialog vždycky jednoduchý. Nicméně, konečně včera se nám podařilo dojednat definitivně ty tři poslední otevřené bloky. A předložili jsme předsednictví celý balíček. Včera jsme Eh, to eh, dotáhli dokonce až do, hlasování, až do fáze hlasování ve výboru. Tyto tři eh, bloky, respektive ráda bych o nich něco řekla. Jednak se, jeden ten blok se týká způsobilosti a my jsme chtěli dosáhnout toho, aby došlo ke zjednodušení tě, toho procesu ale aby tam zůstaly ty záruky, které jsme potřebovali, tak aby ten blok mohl plnit svůj účel. Protože eh, samozřejmě musíme mít na zřeteli i toto. To, o čem teď mluvím, tak to byly skutečně ty eh, nejsložitější body k vyjednání Eh, co se týče ostatních bodů, tak tam jsme se drželi toho mandátu, který jsme dostali od výboru. Eh, na, s předsednictvím jsme se shodli na spoustě věcí, ale pokud je o tyto poslední odstavce, tak ty byly skutečně nejsložitější a jejich dojednání trvalo nejdéle. Takže v eh, článku 52.6 jsou stále, nebo tam jsou rozdíly, pokud jde o způsobilost ale díky komisi eh, se nám podařilo dosáhnout s radou dohody. Pokud jde o článek 58.1b, tak tady jsme se rozhodli pro paušál pro ty způsobilé projekty, který bude dosahovat 50%. A že toto opatření sníží administrativní zátěž anek 58 odstavec druhý, To je odstavec, který se týká pracovních, pracovní doby, pracovních hodin. A my jsme tady jako parlament eh, bojovali za to, aby bylo možné využít těch národních systémů a eh, vlastně jsme nikdy nepochopili, proč předsednictví trvá na tom, aby v tomto odstavci byla, byla konkrétní čísla. Nakonec se nám podařilo eh, dohodnout dohodnout polovinu toho evropského průměru, takže jsme se shodli na 720 hodinách. Výsledkem toho je, že v některých eh, státech dojde k přefinancování a myslím si, že v budoucnu eh, tento odstavec vyvolá více než jednu otázku, nicméně byl to jediný kompromis, na kterém jsme se dokázali shodnout, byla to polovina eh, průměru. článku 59.3b protože tady je jeden eh, posměvací návrh, který chce, aby se podporovali lidé, kteří využívají brownfield na místo greenfield na to, aby dělali něco nového a proto, že se má rozhodnout o na výšení o 15 právě pro takovéto brownfields. A myslím si, že to je dobrý návrh. Freeze. Článek 58.3c. Tady se jedná o DPH, která není vratná. Opět eh, otázka, kde měl Evropský parlament silnou pozici a e, podařilo se nám dosáhnout kompromisu. E, článek 61.1a, článek, který se týká e, přemysťování společností, delokalizaci společností. Opět víte, že je to otázka důležitá pro Evropský parlament. a předsednictví nakonec přistoupilo na to, že delokalizace podniků mimo EU, respektive ta doba, eh, pokud nedodrží ty podniky to, co bylo stanoveno, tak by měly vrátit finance, které jim byly přiděleny. Jak jistě víte, toto je dlouhodobé stanovisko Evropského parlamentu a proto toto dojednání považujeme za velký úspěch Evropského parlamentu. E, jako hlavní pravidlo tady bylo stanoveno pět let. E, v případě e, malých a středních podniků je ta lhůta tři roky. Článek 114.1 Tady eh, jsme vedli dlouhé diskuze ohledně proporcionality a nakonec se nám podařilo dosáhnout dohody, kdy eh, jsme sice akceptovali zvýšení toho, té prahové hodnoty, ale eh, výměnou jsme dosáhli kompromisu také ze strany rady. Domnívám se, že to je velmi vyvážený kompromis a opět bych chtěla poděkovat komisi za její pomoc parlamentu. Další blok se týká monitoringu a hodnocení. Tady se nám podařilo posílit ta pravidla, která se týkají monitorovacích výborů. Eh, zvýšili jsme transparentnost jejich pracovních metod. A pokud je o nejsložitější články, tak to byly článek 42 odstavec 1, tam se nám podařilo dosáhnout dohody, pokud jde o možnost těch monitorovacích e, výborů stanovit, zda mají právo, zda mají členské státy hlasovací právo v těchto výborech. Tady byla ta pozice členských států velmi rozdílná, ale e, podařilo se nám dosáhnout dohody a myslím si, že to bude mít kladné Eh, následky pro práci monitorovacích výborů, zejména pak pro sociální partnery a členy neziskových organizací. Myslím si, že i pro ně je toto velmi dobrý výsledek. Článek 43.3 podle kterého mohou, se mohou monitorovací výbory vyjadřovat ke změnám v programu. Dále článek 44.8, kde se hovoří o prováděcí zprávě Eh, a eh, o tom, že by eh, obsah těchto zpráv měl být zpřístupněn veřejnosti. Tady předsednictví bylo striktně proti té transparentnosti a informování veřejnosti, ale nakonec se nám podařilo dospět k, úspěšnému, k úspěšné dohodě, ale opět zdůrazňuji, že to jednání bylo velmi složité. Článek 101 odstavec 3 Tady jsme se chtěli zaměřit hlavně na dostupnost pro handicapované a e, chtěli jsme posílit soudržnost. Opět se jedná o velmi silné stanovisko parlamentu. Eh, podařilo se nám eh, zvýšit eh, tu povinnost informovat komisi dvakrát ročně a třikrát ročně. Je to sice malý kompromis, ale opět je velmi důležitý. Je to důležité pro uh, pozměňování rozpočtu, jednání ohledně rozpočtu. Často zde dochází ke zvýšeným požadavkům na rozpočet kvůli platbám a často zde vzniká konflikt. Díky tomuto máme základ pro rozhodování a členské státy budou mít k dispozici správná čísla, respektive eh, oni nám pošlou svá data eh, v červnu a v září. Takže opět eh, to byl pro nás velký úspěch v rámci vyjednávání. Pak tady máme parlamentní pozměňovací návrh pro nový článek 42, eh, článek 48 MB, kde se opět jednalo o snížení administrativní zátěže v rybářském fondu. Tento nový článek považujeme za velký úspěch. Často slýcháme, že je třeba snížit byrokracii, ale říkat to a udělat to jsou často dvě úplně jiné věci. A když je poté třeba předložit zprávy ohledně těch přijatých opatření, tak je velmi tak velmi často vysvětlují, že sice chtěli snížit tu zátěž, ale nebylo to možné. Takže si myslím, že pro členské státy je důležité, aby eh, plnili tuto snahu o snižování administrativní zátěže. Článek 101a Tady se jedná o zprávy o pokroku, které vypracovávají členské státy tady opět v rámci kompromisu jsme museli předsednictví něčem ustoupit. Další blok se týká informací a komunikace. Zde jsme se snažili o to, aby veřejnost měla k dispozici co nejvíce informací, nicméně ustanovení těchto, eh, tohoto bloku jsou důležitá nejenom pro transparentnost, ale také pro podporu politik a pro výměnu informací mezi příjemci, pod, mezi příjemci podpory. V článku 105.1b se jedná o, se hovoří o internetových stránkách. Eh, byly zde, eh, budou zde dodány informace o eh, načasování, o harmonogramu a opět zde dojde k zvýšení účinnosti. V článku 105.2 jsme se snažili o posílení transparentnosti. Členské státy budou muset publikovat seznam a operačních programů a krátkou informaci o nich. E, tento seznam bude aktualizován každého půl roku, tak aby byl vždy aktuální. V, člence, e, v příloze 6, 62 a E. Opět se hovoří o internetových stránkách a ty by měly být ve všech hlavních jazycích Evropské unie. Tady jsem měla pocit, že irské předsednictví, protože jsou to přece jen angličtí eh, mluvčí, tak eh, nechtěli eh, zahrnout Eh, tuto definici běžně mluvených jazyků nebo rozšířených jazyků v EU. Nicméně myslím si, že například pro Řecko nebo pro Litvu nebo pro Maďarsko bude důležité si mít možnost přečíst si tyto informace v nějakém srozumitelném jazyce. Takže nakonec jsme se tady dohodli na překladu těchto stránek. Eh, v odstavci 22.1b 6.22.1b. Tady se jedná o reklamní možnosti nebo informační možnosti, které se týkají jednotlivých těch fondů. My jsme chtěli zachovat stávající postupy, nicméně předsednictví eh, předsednictvím jsme se na tom nedokázali shodnout, takže eh, nakonec jsme museli dosáhnout kompromisu. Tady bohužel nebylo možné zahrnout také informační centra, která existují v členských státech. Nicméně toto je kompromis, kterého se nám podařilo dosáhnout a tak eh, sem byly zahrnuty alespoň parlamentní informační centra. Pokud jde o eh, novou strategii pro vyjednávání, včera jsme znovu navrhli blok čtyř, respektive čtyři bloky, které ještě nejsou dořešené. Často je totiž vel jednodušší dosáhnout nějakého kompromisu, když jsou ty možnosti větší, v rámci těch čtyř bloků, než kdybychom jednali po jednotlivých blocích. V každém tom bloku je šest nebo sedm bodů, eh, které zatím nebyly dořešeny. A myslím si, že součástí strategie předsednictví je shodnout se na těch hlavních principech Nicméně chtějí mít dostatek eh, vyjednávacího materiálu a tak, jak jsem řekla, máme tady čtyři hlavní bloky. Řízení a kontrola je mezi nimi například. A tady opět jsme se, se budeme snažit tyto bloky dojednat v rámci příštího trialogu. Pokud se nám podaří dojednat všechno, tak se pokusíme eh, navrhnout, eh, předložit návrh zprávy na dalším jednání výběru a tím pádem bychom možná už v červnu mohli být schopni v trialogu přikročit k dalším jednáním a mohli bychom uzavřít jednání o dalších blocích. Tím pádem byste nám mohli vyjádřit svou podporu k dalším blokům a tím pádem bychom mohli uzavřít i tyto nedojednané otázky a mohli bychom najít kompromis nebo najít dohodu i pokud jde o ty ostatní nedořešené body. Takže ještě jednou chci poděkovat těm, kteří nás podpořili a e, doufám, nebo a uvidíme, co se nám podaří dojednat příští týden. Kolegyně, kolegové, já nyní zahájím diskusy. A také tady máme řediteli DG Regio. Nejste hlavním vyjednávačem, ale říkajíc jinak řečeno takovým zprostředkovatelem a poskytujete nám pomoc takže komise je tady zastoupená. Jestliže budete mít na komisi, pak také můžeme se ptát a dostaneme odpověď. Takže chce se někdo přihlásit o slovo? Oldřich Vlasák. Thank you very much, Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci říci, že náš vyjednávací tým odvedl skvělou práci. Já jsem se také zúčastnil různých zasedání trialogu a proto vám mohu říci, že to byla skutečně tvrdá práce a číslo 40 kol trialogu, to je neskutečné číslo, často to šlo přes půlnoc. Také chci poděkovat komisi, protože komise se chovala konstruktivně a myslím si, že jsme velice dobře spolupracovali s komisí. Ale tam, kde, čeho se obávám, je to otázka týkající se kapitoly eh, o tematickém zaměření, protože toto je výchozí bod pro přípravu dohody o partnerství. A my pak nemůžeme bez tématického zaměření nemůžeme dotáhnout do konce operační programy a také bez eh, alokací prostředků těmto programům. Prostě tuto práci nedokážeme do konce. Já chci upozornit na to, že to je také velice důležité a nesmíme na to zapomenout. Děkuji. Další připomínky, prosím. Lamberte, prosím. Společně s Konstancí jsme již vysvětlili naše stanovisko. A ještě několik maličkostí vzhledem k budoucí rozpravě. Otázka výkonnostní rezervy ve finančním bloku, to je pořád ještě horká brambora. Když eh, eh, se díváte, co se děje, takže je to skvělá záležitost, jak odměnit nejlepší projekty, ale já na druhé straně vidím, že seberou peníze a dali je stranou a potom tyto peníze začnou fungovat až ke konci období nebo po ukončení období. Já prostě E, se z toho nedokážu radovat. Ani ten vyjednávací tým se tím nedokáže radovat. Je to opravdu horká brambora, která nám nechutná. A otázka je, jak o tom dále jednat. Musíme se o tom pobavit. My jsme jasně řekli, že chceme zůstat v rámci mandátu, ale kalkulace v meziletém finančním rámci ne, ní ve výši 5%, tak jak to bylo, najednou je to 7%. Takže někdo by se z toho měl radovat. Cameron. A to ne, ten, to je, ten je špatný na to, aby se radoval, nebo to není ta správná osoba. My se musíme radovat. A makrokondicionalita. Měli jsme zprávu Manzony a tam, byla stejná, tam byl stejný signál jako v naší zprávě. Takže na těchto dvou bodech musíme pracovat, protože já doufám, že nakonec vlastně vytvoříme balíček, ale možná, že o tom nedokážeme rozhodnout do hlasování v červenci. Takže možná, že to budeme ukončovat, ukončíme až ke konci roku. Takže tady máme vlastně dvě horké brambory. Jestli byste nám s tím někdo chtěli pomoci a víte jak na to, tak prosím nám to řekněte. If there are no, no more, uh... Ještě prosím Jan Olbricht a potom paní Šredra. Děkuji. Dvě připomínky Stejně chci hovořit jako pan Vlasák. Já my jako vyjednávací tým pro ER, EFDRD čekáme na tematické zaměření. Neboť když nedojde k rozhodnutí a Eh, vím, že tedy nás čeká ještě tvrdé jednání a to musíme dotáhnout do konce. Nevíme, jak, pro jaký model se nakonec rozhodneme, ale my si musíme také uvědomit, že zaměření má své dopady. Byly tam určité takové konstrukce, že je teoretická možnost změnit názvy tematického zaměření a já doufám, že k tomu nedojde. Jestliže někdo se bude snažit změnit názvy tematického zaměření, pak se dostaneme do pasti. A poslední věc je to, co řekl právě Lambert. Otázka výkonnostní rezervy je velice důležitá protože, jak to říci diplomaticky, já předpokládám, že výkonnostní rezerva ve výši 7% je podmínka pro to, aby zůstala platba na 908. Takže bez 7% eh, a bez N plus 3 celý systém plateb navršený Evropskou radou, o kterém se bude jednat, prostě nebude průchodný. Bude to průchodné, ale e, jednoduše pak politiky budou tak <laughs> složité, že to nikdo nezvládne, tím ušetříme peníze. No to není vtip. Já si myslím, že e, při takovéto úrovni plateb možná budeme muset takto postupovat ze systematického hlediska, e, mám e, pochyby o takové, tak vysoké rezervy, ale jestliže je to podmínka pro platby, tak možná, že nebudu proti. My tady hovoříme o proveditelnosti, průchodnosti celého systému. Eh, já vím, že ministři financí již eh, započítali 7% pro platby, protože to bude až po roce 2020, 20, 21 až 23. Takže vlastně se to odsouvá tento problém do budoucna. Elisabeth Schröter. Ja, vielen Dank. Ich will auch nur ergänzen. Ehm, Děkuji, já jsem chtěla jenom také doplnit, pan Lambert říkal, jaké jsou ty hlavní problémy a já chápu kolegy eh, v ostatních trialozích eh, SF, který také s, s tím tematicky souvisí a nemůže být uzavřen, pokud toto rozhodnutí nebude učiněno, to je fakt. Eh, na tom vysí celá jedna kapitola a my jsme velice brzy začali podle eh, kapitoly plánování. Během kyperského předsednictví jsme už začali s Kypřany toto projednávat a v podstatě je to v šuplíku od ledna a vůbec to téma se znovu nebylo teda vyvolám na pořad jednání. Je to eh, strategie IRů. Myslím, že to není velice konstruktivní, ale samozřejmě souvisí s tím, že Irové blokují. Já jsem tady neslyšela to číslo, protože jsem přiš, přišla později, protože vy jste tady něco uh, počítala, že to bylo asi 40 trialogů, kdy samozřejmě všichni, kdo jsou zkušení, ví, že by to neměl být žádný problém. Mm, mohli jsme mít výsledek a my jsme chtěli 16. května mít poslední jednání. Všichni už si plánovali osobní termíny a teď jsme ještě od toho závěru ještě daleko sále vzdáleni já si myslím, že tři body jsou ústřední, nebo čtyři takové body jsou ústřední, eh, které bychom měli tedy do konce rozhodnout a bude to mít také velké následky pro ostatní nařízení. Za prvé SF share, sdílení, ale tady vidím tuto otázku velice obtížnou, protože rada jedná na úplně eh, jiném základě a nemůžeme se na tom základě dohodnout. Eh, ta Ex ante podmíněnost pro tu horizontální politiku je druhý bod. Vidím teda také výkonnost jako další bod a makroekonomická podmíněnost. To jsou ty čtyři hlavní body. Tato kapitolu jsme ještě vůbec neotevřeli a je také jasné proč, protože to budou obtížné otázky. Může se nám stát, že tyto čtyři kapitoly se budou vléci až do konce a my se můžeme dohodnout na těch názvech a myslím, že jsme blízko a jsme tedy disciplinováni opravdu mm, přistupovat k těm trialogům tak a ne, ne odbít je, protože víme, že samozřejmě každé jednání eh, stojí kus našeho mandátu. Eh, nechtěli bychom zdát to, čeho jsme obtížně dosáhli, ale je to tak, eh, že tu máme prostě v článku 9 tematické koncentrace, které byly projednávaly v různých trialozích různě, což tedy mm, je třeba nějak moudře dojednat a radě prezentovat eh, nějaký rozumný návrh. Jde o jednotlivá slova, ale samozřejmě je to otázka zisku a ztráty a je třeba říci, zda tady opravdu nějaký výsledek dosáhneme, nějakého dobrého pokroku. Takže myslím, že ty kapitoly nejsou problém, to jsou potom ty odborné nařízení, ale bude to otázka tematické koncentrace a to si myslím, že nebude tak snadno řešitelné. Právě proto, protože tu máme zásadní postoj rady, že nechtějí jednat v této otázce eh, na mě to dělá takový dojem a irské předsednictví mě nepřesvědčilo o opaku, protože i způsobem tak, že není připraveno na vyjednávání, jenom prostě to blokuje na blokádu. Často ani nečte texty eh, na tom zasedání přečtou si je předem a potom řekneme, toto je tedy obsah jednání a jaký je váš návrh, tak eh, se to zase odloží na příště. Prostě takhle to nelze. Už je to takové trapné, protože všude, kde se dostanu a v regionu, ty vždycky říkáš, že sedíš na těch trialozích a jaký je výsledek, teď vy nejste pořád hotovi. Taková ta situace je, jaká, jakou máme, to tedy nespočívá na nás, ale na irském předsednictví a mohu říci opravdu tady zde veřejně vyzvat, aby se zachovali tvář a ta jednání trošku popostrčili ku předu, aby měli nějaké výsledky jako předsednická země. Já nevím, kdo by ještě rád hovořil. Viktor, k tomto Konstanca, které k tomu se vyjádřit? Já jsem chtěla jenom krátce doplnit to, co řekla Elizabeta předtím Lambert. Takže pokud se týče ESF, já bych to ráda dovedla do konce. A to, co parlament navrhl a náš mandát je také, či byl moudrý návrh, jak zde dospět k flexibilitě pro členské země a pro regiony, aniž bychom ztratili cíl ze zřetele. Ale rada skutečně opravdu není ochotná Eh, malilinko ustoupit. A Elizabeth, ty jsi vyjmenovala čtyři body. Vezmu-li to pohromadě, pak myslím, eh, si, že by bylo dobré, aby všichni, ať jsou jakékoliv politické příslušnosti, si zvážili, že e, zdali můžeme opravdu u našich zamítavých pozic zůstat, například když zamítáme výkonnostní rezervy. Musíme také si zvážit, kde máme určitý manevrovací prostor. To nemusíme řešit tady na plénu, ale na konci máme všichni zájem o kompromis a to znamená, že musíme e, se někde něčeho vzdát a udělat určitý ústup přestupek. My samozřejmě jednáme v rámci našeho mandátu a také tímto způsobem prezentujeme naše názory, které přechází do zprávy. Ale na druhé straně se nesmíme tak říkají zazdít a dělat, eh, eh, stvářit se tak, jako kdyby kolem nás neexistoval skutečný svět. Já tedy eh, bych chtěla požádat o to, abyste i na toto mysleli a abyste dávali e, vyjednávačům a celému týmu moudré návrhy a takto se také chovali. Yes? No. What are you saying? I, ah, Yahim. Yahim. Stačí, když budete mávat. Eh, raději ve vzduchu. Děkuji, paní předsedkyně. Mám otázku na kolegy z vyjednávacího týmu. Takže já mám velký respekt. 40 takovýchto sezení, tak to si dovedu představit, že to téměř člověk přijde o nervy. A já se chci zeptat, dokážete odhadnout, jak dlouho to ještě bude trvat? Tady se stále kritizuje irské předsednictví já za sebe mohu říci a mohu to říci ty později, později že já eh, jsem také jednal s některými kolegy z irského předsednictví a jednali jsme tam o obecných záležitostech, o takovém jednom exotickém tématu a já jsem tam viděl jejich velkou ochotu k rozhovorům i mimo oficiální jednání. Viděl jsem tam jenom samé chlapíky, žádné ženy jsem tam neviděl, co oni mají dělat, protože oni mají takový zhluk 27 členských zemí a rada od svého závěru z února se nepohla ani ne, nehnula ani o milimetr. Oni prostě sedí na svém závěru o finančním výhledu a nic nedělají. A nyní vidím, že jednotlivé spolkové země píší svým vládám a žádají o různé věci, které se mají v jednotlivých jednání prosadit, ale jestliže se to nepředá předsednictvu rady a jedná se pouze v rámci e, členských států, pak ani nejlepší předsednictví nemůže ten výsledek ovlivnit. A na tom tomto místě si myslím, že bychom měli ještě zvážit, jak se k tomu postavíme. Strukturální eh, soudržná a sociální politika eh, také se vyjednává ze strany lidí v radě, kteří o tom nemají ani potuchy. V Německu je to ministerstvo zahraničí, to nemá vůbec nic společného s kohezní a strukturální politikou. A já si myslím, že tady je ta strukturální chyba na tomto místě. A otázka nyní zní, zdali velké skupiny skupiny členských států vůbec mají zájem o úspěch těchto jednání. Neboť my jsme zažili diskusi před dvěma, třemi lety, do jaké střelné e, fronty se dostala strukturální a sociální politika. A všech některé členské státy například svou rybářskou politiku dotáhly do konce a proto vědí, co dostanou a tím pádem je ten zbytek už nezajímá. A proto si myslím, myslím, že bychom měli zabájit, ob, zahájit obecnou debatu a možná, že bychom za tímto účelem měli také uspořádat debatu na plenárku, na plenárce a ne v půl dvanácté v noci. My často eh, dopoledne v dobrých časech vedeme eh, debatu o nejrůznějších věcech, ale o strukturální a kohezní politice, která je strašně důležitá. O tom diskutujeme třeba o půlnoci nebo vůbec. Já si myslím, že na tomto místě také bychom měli postupovat ofenzivně. Konstance a potom Lambert. Konstance a potom Lambert krátce jenom jako odpověď na to, co říkal právě Joachim. Pokud se dá o finanční rámec, dávám tě naprosto zapravdu, tam prostě je to ztracené. Ale co se týče vyjednávacího mandátu a otázky obsahové té kohezní politice, tak mandát, který má předsednictví, od Koreperu je daleko větší a obsáhlejší, než se vyjednává. Dlouho tomu bylo tak, že předsednictví neustoupilo a říkalo, že členské státy vůbec neměly ponětí, eh, jak jsme daleko v těchto otázkách. A teprve v posledních týdnech se stalo, že jsme tu měli zprávu o pokroku. Samozřejmě máme kontakty také k ostatním členům rady, kde bylo jasné, Vždyť vy můžete vyjednávat tam i tam. Předsednictví má ten mandát pro vyjednávání, jenom předsednictví má jinou strategii a to je rozdíl mezi kyperským předsednictvím a irským předsednictvím. My jsme se všichni domnívali, že toho nedosáhneme za Kypřenů příliš, ale měli jsme tu strategické plánování, s těmi jsme uzavřeli věci, to jsme vůbec tomu nevěřili, že to bude úspěšné že jsme měli CSF, Code of Conduct, věci, kdy jsem vůbec nečekala, že ehm, tak jednoduše, no jednoduché to nebylo, ale že dospějeme k závěru. A irské předsednictví se domývalo, že po měsíce to může vždycky tak nějak oddalovat, možná abychom eh, nakonec prostě následovali jejich postoje a nevyužili svého vlastního práva. A to je právě to, což teda ani Lambert, ani ten vyjednávací tým, my jsme to neakceptovali a proto jsme tam, kde jsme a budeme vyjednávat tak dlouho, abychom dostali co nejvíce kompromisů, protože mm, myslíme na to, že v říjnu prostě musíme přijít s celkým návrhem kohezní politiky a já doufám, že to budeme moci uzavřít potom v říjnu. Já se skoro bojím podívat, kdo všechno se chce ještě přihlásit, ale já bych ráda tuto debatu dokončila. Dám ještě slovo Lambertovi. Já si myslím, že tady, jak se říkalo tady o tom korníku, že to patří asi spíše do nějakého zemědělského oblasti. My jsme ve v našem vlastním procesu, ve vlastním výboru, abychom hlasovali abychom mohli dobře komunikovat o tom, čeho jsme dosáhli, můžeme začít od začátku k, o všech bodech, které byly v těch pozměňovacích návrhích. Touto cestou nepůjdeme. A my bychom rádi, aby v říjnu v plénu neměli 300 pozměňovacích návrhů ale chtěli bychom, abychom se soustředili na ty body, jak jsme tady zmínili, na ty nejdůležitější a ty přivedly do té debaty. Potom i v plénu můžeme vést eh, tu debatu a ty body, které chceme prosadit, eh, které jsou politicky důležité a abychom je uvedli na agendu ve Štrasburku. Že pokud jsou k tomu jiné strategie, tak se k tomu můžete i ostatní vyjádřit. Děkuji. Eh, Přeje si ještě někdo další vyjádřit se? Pokud tomu tak není, tak já si dovolím ještě během pěti nebo tří minut udělat nějaká oznámení. Já jsem se od července zúčastnila pěti trialogů a všimla jsem si, že za kyperského předsednictví jsme jednali hlavně o společných ustanoveních, o obecných ustanoveních, protože eh, ta, a tam nebylo v podstatě o čem jednat, takže možná proto bylo jednodušší tady dosáhnout schody. Nicméně, pokud jde o spokojenost eh, zpravodajů, tak tady velmi často záleží na složitosti těch témat, která musí být vyřešena. A je pravda, že pokud jde o ta obecná ustanovení, tak tady se prostě nedají ty detaily nechat na eh, technické schůzky. Takže proto je to velmi složité a komplikované vyjednávání, velmi složitý proces a domnívám se, že parlament z něj vyšel s velkým úspěchem. Nejenom proto, že jsme ukázali svaly a dokázali si, probo- si eh, prosadit eh, Eh, některé věci, ale také proto, že když jsem se podívala na celý ten proces, často s odstupem, tak myslím, že na obou stranách jsme se zaměřovali hlavně na úkol vytvořit co nejlepší politiky v souladu s tím, co od nás čekala komise. To, co teď máme před sebou, je eh, velká výzva, my jsme eh, začali s tím vyjednáváním na základě mandátu, který byl schválen v červenci, pak eh, byla eh, v listopadu schválena další dodatečná část toho mandátu a potom na základě prezentace zpravodajů jste vždycky dostali ty sloupcové dokumenty, takže jste měli možnost přečíst si dokumenty které sloužily jako základ pro vyjednávání a které byly zároveň výsledkem těch vyjednávání. Takže je důležité poznamenat, že jsme měli opravdu celou řadu aktualizačních nebo aktualizací toho mandátu. Druhá věc, je, druhá věc, kterou chci říct, je, že také na tomto zasedání jste dostali dokument, takže je důležité, abyste o něm věděli. Jak říkali oba zpravodajové, na konci května bude předložena část zprávy, která se eh, bude týkat vyjednávání v tom stavu na konci května, tedy během tohoto týdne je třeba tento, tuto zprávu zaslat na překlad, což si vždycky vyžádá svůj čas, ale zároveň už začne běžet lhůta pro pozměňovací návrhy na tuto část závěrečné zprávy. Ta část, která tedy bude zaslána překladatelům a která bude dokončena na konci května. Ta lhůta pro pozměňovací návrhy bude běžet od 12. do 20. června. Není možné to udělat dříve z důvodu některých technických problémů, takže sekretariát vám zašle veškeré informace, které se týkají předkládání pozměňovacích návrhů. Zároveň myslím, jak už to řekl Lambert a Konstance, tak je důležité abychom měli eh, v rámci tohoto procesu všechny pozměňovací návrhy. Takže je důležité, abyste vy měli dostatek času podívat se na své pozměňovací návrhy i na návrhy ostatních. Takže jakmile je předložíte, tak se je pokusíme eh, vzít v potaz, protože celý tento proces bude velmi složitý. Je důležité také spolupracovat se stínovými zpravodaji z vašich politických skupin a s koordinátory ještě předtím, než ty pozměňovací návrhy eh, předložíte. Tímto způsobem bychom se, dokázali, se snad dokážeme vyhnout eh, tomu procesu, kdyby byly pozměňovací návrhy zavrženy nebo odmítnuty velkou většinou. Sekretariát na tom pracoval samozřejmě během celého toho procesu, ale zejména minulé posledních pár týdnů. Budou na tom určitě se stejnou intenzitou pracovat i v, následujícím, v následujících týdnech a pokud eh, předložíte pozměňovací návrhy, které nemají šanci na to být prohlasovány, tak eh, prostě plítváme jejich časem. Samozřejmě vás do toho nechci odrazovat, eh, předložit pozměňovací návrh je vaše právo, nicméně žádám vás, abyste toto vzali v potaz. Samozřejmě, že eh, ještě zbývá dořešit celá řada otázek, ještě nejsme stoprocentně hotovi, takže budeme pokračovat v trialogu. Možná eh, bude potřeba uspořádat zvláštní trialog také pro jednotlivé fondy. a pak bude třeba zapracovat tyto ostatní výsledky do té zprávy, o níž bude hlasováno v červenci. To znamená, že pokud je o plenární zasedání a o hlasování na plenárce, tak se dostáváme někam do října. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti nebo otázky, tak je vám samozřejmě sekretariát k dispozici. Komunikujte se stínovými eh, zpravodají, s koordinátory, všichni jsme vám k dispozici, tak abychom dokázali dovést tento proces do úspěšného konce. To, se, to, co se samozřejmě týká, to, co jsem řekla, se samozřejmě týká všech těch nařízení o jednotlivých fondech. My se domníváme, že 14. června už by teoreticky měly být překlady hotové, ale samozřejmě nikdy nevíte. Eh, každopádně jsou k dispozici dokumenty komise, které jsou ve všech jazycích, pak budete mít ten sloupec eh, dosažených kompromisů a jak jsem řekla, doufám, že nebude předloženo příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Takže máte k tomuto nějaké otázky? Samozřejmě můžeme si eh, o tom pohovořit později, až eh, sekretariát zašle ten, ten technický dokument, který se týká toho procesu. Takže pokud tomu nic nemá, předám slovo panu Viktoru Boštinaru. Děkuji, paní předsedkyně. 13. Eh, května se konal poslední trialog, během kterého jsme nedořešili jen posledních pár detailů k nímž se ještě vrátím. Nicméně nebyly provedeny žádné zásadní změny. Pracovali jsme zejména na sladění textu o, o Fondu soudržnosti s Evropským sociálním fondem. Jednalo se zde o společné indikátory, eh, pokud jde o horizontální ustanovení o fond o územní spolupráci a fond soudržnosti. My jsme eh, se drželi té linie, kterou prosazuje Evropský parlament a snažili jsme se prosadit akty přenesené pravomoci jako tu základní možnost a teprve pak se obracet na ostatní možnosti. To, ta schůzka trialogu eh, přenechala tuto otázku na další trialog, eh, během kterého se podařilo dohodnout vše a Jan vám posléze vysvětlí, jak ten kompromis vypadá. Pokud jde o důležitá rozhodnutí, tak eh, ta se týká makroekonomické podmíněnosti. A my jsme se s předsednictvím dohodli, že bude lepší nechat všechna tato rozhodnutí eh, na trialogu, který bude dojednávat obecná ustanovení. Stejný, eh, stejný postoj byl zaujat také, pokud jde o nařízení ETC. Eh, budou v případě potřeby zorganizovány také odborné schůzky a technické zasedání. Eh, to pak bude zahrnuto do toho nařízení, jakmile budou tyto věci dojednány. také se zde jedná o vazby na, SP, na CPR. Předsednictví předložilo první návrh, ke kterému se vyjádřil také náš vyjednávací tým a já vás o výsledcích tohoto technického trialogu budu informovat, jakmile je budu znát. Eh, teď bych vás chtěl informovat o těch ustanoveních, která byla projednávána. Jednalo se o pozměňovací návrh 15, kdy se jednalo o podporu z fondu soudržnosti. Rada z toho nebyla příliš nadšená, tak my jsme se drželi toho našeho vyjednávacího mandátu. Jednalo se o connect, Connecting Facilities a my jsme se konečně shodli na obecném obsahu tohoto ustanovení, nicméně dohodli jsme se na tom, že to e, nebude e, v tom původním článku, ale v článku 2a a e, v odpovídajícím bodu odůvodnění. To znamená, že toto dojednáme až po dojednání článku 84 společného ustanovení. Takže tady uvidíme, zda bude rada proti. Pozměňovací návrh 26, který se týkal změn klimatu, tak tady jsme se opět drželi toho našeho, té naší eh, pozice, pokud jde o EFRD. Tady musím říci, že jsme se snažili o sladění mezi EFRR a Soudem soudržnosti a Snažili jsme se sladit také ta odpovídající ustanovení a to si myslím, že je eh, dobré zejména pro využití tohoto textu v praxi. S pomocí komise jsme prošli také veškeré články, kde bylo to sladění možné, tak jak eh, tomu bylo učiněno také v případě nařízení o EFRR. Rád bych upozornil na to, že toto je jeden z klíčových faktorů pro zjednodušení Také tady došlo eh, k jednání o eh, ustanoveních o eh, řešení katastrof a je třeba, aby tyto články byly sladěny s AKI společenství v oblasti ekologie, ale je také třeba, aby tady členské státy mohly zahrnout potřeby, které identifikují. Opět jsme se rozhodli v rámci konzistentnosti, že některé věci přenecháme na ta společná obecná ustanovení a vzhledem k tomu, že všechny tyto věci byly dojednány, byly dohodnuty, tak bych chtěl říci eh, paní předsedkyni, že jí velmi děkuji za její podporu Omlouvám se za svou polštinu. Já sám jsem eh, překvapen z toho, jak jsem se dokázal zlepšit v polštině. Každopádně děkuji za eh, přispění paní předsedkyně, také chci poděkovat zástupcům komise, protože také oni byli velmi ochotní. Měli jsme z jejich strany permanentní podporu a Eh, přestože na začátku jsme měli velmi malý prostor pro manévrování, tak se nám podařilo dosáhnout kompromisu. Zároveň bych chtěl poděkovat Ermínii, naší rumunské kolegyni Ramoně, Oldřichovi a celém Kornelii a Nikolasovi, všem členům vyjednávacího týmu. Také panu Matulovi, mému rumunskému kolegovi, za jeho podporu, za jeho osobní podporu v těžkých chvílích. Takže vše již bylo řečeno. Chci vám poděkovat. Myslím, že jsme eh, dosáhli velkého úspěchu, eh, který bude důležitý hlavně pro naše regiony. Takže ještě jednou chci poděkovat za vaši stálou podporu. Eh, byla to opravdu velká politická výzva a bylo úžasné vidět, jak lidé s tak různými politickými založeními spolupracovali tak úzce, bez eh, jediného zaváhání během celé té práce. Myslím, že bychom se tím měli pochlubit našim národním parlamentům, aby viděli, že alespoň v oblasti regionálního rozvoje eh, dokážeme úzce spolupracovat. Děkuji já nyní zahajuji diskusi, jestli se chce někdo vyjádřit, ale komise by měla vyvodit eh, eh, závěr, že všechna nařízení by měla být stručná a krátká, pak budou zpravodajové také šťastní. Chce se někdo chopit slova? Ano, prosím. Budete hovořit o ukazatelích? Já to nemohu nechat bez připomínek. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s, těma, s těmi deseti miliardami, protože my jsme se domluvili na datumu a e, potom by mě zajímalo, kdy se to zahájí. Takže je to nadále prosinec 2014 a potom uh, Eh, leden 2017, eh, jestliže tam zbydou peníze, potom budou převedeny na Connecting Europe. Za podmínek eh, našeho vyjednávání o víceletém rámci, tak nadále budou alokovány peníze z Connecting Facility. My nevíme, zda trialog získá tolik peněz, jak to navrhovala Rada v únoru. Jestliže nebudeme mít konzistentní čísla, potom Connecting Facility nemá smysl a Rada si to dobře uvědomuje a také komise. My jsme navrhli tento kompromis, aniž bychom tam zmínili čísla ale je důležité zvážit a říci, že to lze pouze implementovat s rozpočtem a jenom s těmi deseti miliardami z kohezního fondu je to irrelevantní, protože by to mělo velice minimální efekt na jakoukoliv zraniční eh, infrastrukturu. Ale vlastně těch 10 miliard také neexistuje. Takže jestliže nebude se již nikdo dále vyjadřovat, tak eh, sekretariát 1. června zašle také text zprávy k překladu a potom můžete poslat, eh, zasílat také pozměňovací návrhy a sice v době mezi 12. a 20. červnem. A já bych vám také chtěla říci, že zítra tady bude pan komisař Almunia. Prosím, ať komise neposlouchá. A regionální hlavní směry se projednávají a tam je pro nás celá řada důležitých věcí, pokud se týče kogenerace Eh, potom výroby elektřiny a všechny tyto věci možná mohou být vyloučeny z pokynu či z hlavních směrů regionální spolupráce. Takže buďte připraveni na zítřek, budeme zítra hovořit s panem komisařem Almuniou. Takže nyní můžeme přejít k Janovi k ERDF. Uh, yes, uh, thank you, sir. Zajímavé, že E, my tady vyjednáváme opravdu o dlouhém textu a potom před, komisař předloží jednu stránku a hned je to vyloučeno. Ale je to podle smlouvy, s tím nemůžeme nic dělat. Pokud se týče smlouvy a dialogu o Fondu pro regionální rozvoj, tak tady jsme měli 13 zasedání a mohu udělat principiální e, závěry. Za prvé chci zdůraznit také roli vyjednávacího týmu, který který sehrával dvojí roli. Nejdříve jsme vyjednávali mezi sebou sami a to je problém. My máme mandát a my jsme měli problém, do, jakého, do jaké míry se můžeme posunout od mandátu. A to bylo velice tvrdé vyjednávání v rámci vyjednávacího týmu. A v průběhu jednání vždy někdo získá, někdo prohraje. Takže to byla první jednání a posléze budeme také jednat a jednali jsme s radou a komisí. Uh, a nejdříve jsme jednali teda na základě našich interních jednání. Já si myslím, že to musíme zdůraznit, protože od otázka je tady ta, že se nechceme vracet do jednání bez pozňovacích návrhů. A ještě další připomínka, která je překvapující jako pro mě zpravodaje, je nekonsistentní kompetence fungování právních služeb tří institucí, tří institucí. A opravdu to by také mělo být uvedeno ve zprávách. Já chápu, že máme společnou spojenou Evropu. Máme tři hlavní instituce a my máme také mezinstitucionální dohodu a vím, že existují různí právníci, kteří dokáží vykládat smlouvu různým způsobem, ale v rámci evropských institucí také existují různě e, vykládající z e, právní služby, ale my potřebujeme přece e, jasné vyjádření, protože jedna právní služba nás například tračí, tlačí k soudu. Komise minule přišla s právníkem, který řekl, já vás pošlu před soud. No to je nádhera, to je překvapující, že lidé, kteří osoby pracující v komisi, oni přijdou na jednání a oni řeknou, že nás pošlou před soud. Kdo nás pošle před soud? Barozo ne, nebo Fandra, Barozo van Rampoje, nebo jak je to? To je přece nepřijatelné, nemožné. O, právní služba ať si to projedná mezi sebou a musí najít jeden způsob, jak Eh, vykládat smlouvu. Pokud tomu tak nebude, tak je to velice nebezpečný případ, protože eh, pak politici by mohli využívat eh, právní služby na zneužití nějaké situace. My můžeme také pozvat právní služby z našich zemí a pak budeme mít ještě více hádek. A to je opravdu překvapující věc, která se stala, kterou nemůžeme akceptovat. Neboť to je skutečný problém. Pokud se týče obsahu, obsahu. Obsah je některé prvky fondu, regionálního fondu jsou zásadní. A my jsme o nich také diskutovali s radou a s komisí. A my jsme dospěli k dohodě o oblasti podpory v rámci způsobilosti. Tady existovaly také složité problémy mezi velkými podniky, malými podniky, pak tady byla také sporná otázka týkající se infrastruktury pro základní služby v méně rozvinutých oblastech. A my jsme však zvládli dohodu s radou a komise to potvrdila. Za další tady byla velice důležitá debata o investičních priorit, což je také zaměření tematických priorit a až na maličkosti dohoda byla dosažena. Nová dohoda e, městská dimenze byla navržena komisí a týká se to také intervencí do městských oblastí a týká se to dále také integrovaných městských akcí, které budou využívat metodologie ITI a místních skupin. a oblasti ze kterých se staly městské aglomerace. Takže na tom byla uzavřena dohoda. Ale jsou tady ještě o, o, otevřené oblasti. To je například tematické zaměření. Tematické zaměření kde jsme došli také ke kompromisu týkající se e, transitních oblastí, méně rozvinutých oblastí a také e, nejméně rozvinutých oblastí a také oblastí, které budou v, ukončovat program a pak tady máme zvláštní řád pro Irsko. Na tom všem jsme se shodli. A pak je tady ještě jeden dodatečný prvek, který je taky v CPR a to je takzvaný kompenzační mechanismus. Kompenzační mechanismus dává členským státům veškeré možnosti všechno změnit je to extrémně flexibilní, pružný mechanismus. My jsme se shodli na tematickém zaměření a potom členské státy si mohou dělat, co chtějí a to se nazývá kompenzačním mechanismem. Ale my jsme s tím souhlasili, protože máme na zřeteli jiné důležité prvky. A to jsou také otázky vztahu s ESF a já už jsem se o tom předtím zmínil. Celý balíček tématického zaměření závisí nyní na ESF. Rada řekla, že nikdy tematické zaměření nikdy neschválí, než bude schválen ESF. Takže my čekáme na tuto dohodu a my doufáme, že to bude dotaženo co nejdříve. Jestliže se v rámci ESF něco změní, co by mohlo ovlivnit celý systém, pak budeme muset znovu zahájit jednání o celém balíčku o tematickém zaměření, což bude velice složitá věc. A ještě jedna připomínka e, za mě. Já si myslím, že komise se chytla vlastně sama do pasti, neboť Možná, že si vzpomínáte, my jsme se komise ptali, jestliže máme 11 tematických cílů, které jsou z ESF a které jsou z Evropského regionálního rozvoje. A odpověď byla, pro ESF máme 8, 9, 10 a ten zbytek je pro Evropský fond pro regionální rozvoj. A to je začátek. Kdybychom bychom měli přesah u třech tematických cílů, tak by to stačilo a nyní vlastně se diskutuje o těch přesahujících cílech, o těch, os, o těch cílech 8, 9, 10. Ale nyní už je příliš pozdě na to, abychom to vyjasnili. A já si myslím, že tento přesah je nyní problémem. Nevíme, zdali se máme zaměřit na procenta anebo na tematické zaměření. My nadále diskutujeme o 8, 9, 10. Ukončili jsme diskuse o 1 až 4 takže já používám pouze čísla, ale vy je určitě znáte. Takže my čekáme v oblasti tematického zaměření. A závažný problém se objevil v jedné překvapující věci. Možná, že pro někoho, kdo smlouvu zná lépe, tak překvapen nebyl. To byla eh, záležitost aktů v přenesené pravomoci ve srovnání s provádějícími akty. A to také se interpretuje různě v různých výborech. A jak to má být tedy prevedeno, zdali prostřednictvím přenesených aktů či provádějících aktů. A pro nás, pro politiky, je překvapivé, že Rada a komise eh, se si tady rvou vlasy. Například eh, inovace a akce pro inovaci to navrhla komise, to dělá komise, to se netýká členy členských států, měl by to být tak převesené pravomoci, ale rada chce, aby to byl prováděcí akt a za to se bije arve. Ale racionálně to tak být nemusí, naopak. My máme velice složitý eh, právní problém pro periferní oblasti a to je náš pozňovací návrh. My jsme ho předložili týkající se zjednodušení pro nejvzdálenější oblasti, to je takzvaná operační pomoc a velice naivně jsme to předložili jako jednoduchý pozňovací návrh a výsledek je, že tam se odehrála nejšílenější debata mezi radou a komisí o, o operativní pomoci. A to je také jeden z důvodů, proč nás chtějí poslat před soud. A to je úplně zanedbávané, zanedbatelné z hlediska peněz a i významu, ale je to strašně složité, aby se na tom právní služby shodly. Já vám to říkám, protože to je malý eh, prvek, kde, o kterém jsme se přeli. A to je, dejme tomu, jako když otevřete dveře. Někdo je otevře tak, někdo onak. To je celý ten problém. Potom ukazatele. A já chci vš- poděkovat všem eh, kolegům za velice pozitivní přístup, protože skutečně tady byly od počátku dvě možnosti. Buď jsme se mohli snažit uh, změnit eh, ukazatele z politického hlediska jako politici, protože my víme, jak se to dělá. A potom ten druhý návrh byl, nesahejte na to, protože ukazatel není politický problém to je problém technického rázu, e, verifikace, evaluace expertů. My jsme na to nešáhli a potom tady vznikl opět problém, e, e, zdali to bude spadat do přílohy, nebo to bude provádějící akt, nebo přenesený akt. A bude to příloha, která však nebude nyní změněna, nebude nyní aktualizována bude založena na návrhu, který přišel z komise a e, již to připravila před dvěmi lety komise ex experty, my na to nesáhneme, ale bude tady otevřená možnost toto pozměnit aktem v přenesené pravomoci. Na tom jsme se shodli, ale ne bude to změněno zcela, ale jde o to, aby členské státy měly pocit, že opravdu ukazatel je stabilní veličina od počátku až do konce. Takže my jsme to aktualizovali aktem přenesené pravomoci a nezměnili jsme to zcela. Já, a nyní na závěr. Já si myslím, opravdu nejdřív se konala tvrdá jednání v rámci jednacího týmu a stínoví zpravodajové opravdu museli být ochotni dělat ústupky a kompromisy, za to bych jim chtěl srdečně poděkovat. Já se domnívám, že jsme dospěli k pozitivnímu výsledku a e, já si myslím, že budeme také připraveni pak hlasovat v červenci. Děkuji vám a nyní paní Vesva. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla začít tím, že poděkuji Janu Olbrichtovi, že eh, vedl to předsednictví tak, protože si myslím, že je dobré, že jsme diskutovali v tom vyjednávacím týmu a více-méně jsme dosáhli jednoty v těch trialozích. Uh, protože je třeba diskutovat za zavřenými dveřmi, to jsme jistě také činili, ale byli jsme celkem jednotí, proto jsme dospěli k těm výsledkům, ke kterým jsme dospěli. Je to tak v té či oné oblasti, například v těch jedenácti tematických cílech bychom si přáli více, já jsem to opakovala, eh, to by byl základem tím, do čeho jsme šli eh, do toho mandátu. Přáli bychom si takový volitelnější cíl, ale museli jsme prostě spolknout tu hořkou pilulku, takže ten výsledek je takový, že se s tím můžeme všichni celkem smířit ale přáli bychom si byli bývali více. S tím výsledkem, že minulé pondělí jsme dospěli k určitému závěru. Já připomínám také otázku plynu, o které jsme velice živě diskutovali emocionálně ale tam ještě tedy v tom no, bodu odůvodnění není tedy ten výsledek eh, Prostě to slovo plyn by se mělo vyškrtnout a nahrazeno energií. A nebo jsme diskutovali o letišti, které jsme také, tuto diskus jsme se také nedokončili, zda se bude stavět, nebude stavět. Takže já si myslím suma sumárom, jak je tomu vždy při určitých jednáních, Eh, prostě jednou padne ano, jednou padne ne, ale jako vyjednavací tým za parlament, jako zástupci občanů, také díky vašemu vedení těchto vyjednávání jsme z toho dostali maxikum. Nemusím říci k irskému předsednictví nic, opravdu byla to tvrdá jednání. A při před posledním trialogu pět eh, minut ještě před koncem eh, říci jasně, tady budeme souhlasit, tady nebudeme. To jsem považovala za poněkud pochybné, takže my tady nejsme u nějaké tržišti, ale eh, supujeme občany a měli bychom být rovnoprávní. Takže děkuji všem zúčastněným, myslím, že jsme byli dobrým týdem a dosáhli jsme proto těchto dobrých výsledků. Děkuji. Mohu potvrdit, že při těchto dialozích byli stínoví, raport, eh, stínoví zpravodajové velmi aktivní, možná až příliš. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. Máte někdo nějaké další otázky, Oldřichu? Thank you very much, Děkuji. Také já jsem velmi rád, že jsme dosáhli kompromisu. Eh, to je úžasné. Nicméně myslím, že bychom si měli dávat pozor na detaily. V případě ukazatelů tady musíme být opravdu opatrní, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci a další detaily. To znamená, že to tež platí v eh, případě debat o podpoře velkým podnikům. Ta podpora by měla být eh, propojena se spoluprací s malými a středními podniky. To je jasné, ale co to eh, znamená? To musíme ujasnit. Takže opět tady musíme být velmi opatrní. A nakonec tedy mohu říci, že já jsem spokojen, protože Eh, všechny mé podmínky byly splněny a tak vám za vyjednávání velmi děkuji. Děkuji. Nějaké další komentáře? Pokud tomu tak není, tak musím říct si opět totéž jako u, té, u toho posledního nařízení. Sekretariát vám zašle text a technickou poznámku ohledně toho, jak, před, jak předkládat pozměňovací návrhy. Lhůta bude od 12. do 20. června. Já jsem od pana Lamansula eh, dostala informaci, že zítra, bohužel v 9 hodin, to znamená ve chvíli, kdy eh, bude probíhat naše zasedání s komisařem Almuniou, bude eh, ve výboru pro rozpočet komisař Levandovský. A bude informovat o rozpočtu na rok 2014, o struktuře rozpočtu. Takže já se toho bohužel nebudu moc e, zúčastnit. Doufám, že vy budete také tady, nicméně alespoň svým asistentům zašlete tuto informaci. Každopádně tam bude přítomen sekretariát, takže doufám, že potom dostaneme všichni zprávu. Chtěla bych přistoupit k další zprávě, která myslím, že je to zpráva Riky Pakarinena. Ona tady dnes s námi bohužel nemůže být, takže já bych ráda řekla pár slov za ní, pokud jde o eh, dokončení vyjednávání této eh, problematiky. Rika vás všechny zdraví, je na mateřské dovolené a doufá, že eh, vyjednávání budou nadále úspěšně pokračovat. Pokud je o toto nařízení, tak eh, já se domnívám, že tady musíme mít na paměti, že poprvé v historii politiky soudržnosti má územní spolupráce svůj vlastní regulační rámec a že tato politika se tak stane plnoprávnou politikou. Náš hlavní naše hlavní stanovisko bylo, že by se mělo posílit, že by se, měla, že by se měl posílit význam Evropské územní spolupráce a hlavně jejího rozpočtu. A e, tady jsme dosáhli úspěchu, je to těch 7%. My, když jsme uzavírali ten trialog, když tady ještě byla Rika, tak e, jsme se shodli s předsedou Šulcem na tom, že v případě, že se znovu otevřou jednání o rozpočtu, tak tady bude platný ten mandát, který by měl zvýšit financování cíle Evropské územní spolupráce. Já se nedomnívám, že toto je reálné, protože další možností bylo v rámci politiky soudržnosti Eh, přesunout eh, rozpočtové prostředky na územní spolupráci, což by pravděpodobně bylo v individuálních zájmech členských států, takže není jasné, nebo je jasné, že toto je velmi nepravděpodobný scénář na radě. Tady jsme nedosáhli toho, co jsme chtěli. A to, je tedy, to jsou tedy prostředky přidělené této politice. Pokud je o další otázky, které byly projednávány, tak to jsou otázky zapojení do této politiky. Opět je na právních službách, aby nalezli kompromis, který by byl pro parlament uspokojivý. Dlouhou debatu jsme zároveň vedli během několika trialogů na další důležité téma a to byl systém financování programů Evropské územní spolupráce. To je opět něco nevýdaného v oblasti této politiky. si opravně, pokud se mílím, ale bude tady možnost financování jednotlivých programů nebo financování na jednotlivé členské státy. Členské státy mají národní obálky a e, raději si je ponechávají ve vlastních rukou. To znamená, že my bychom chtěli e, přejít od toho systému financování na jednotlivý členský stát k tomu financování na programy. Myslím, že nakonec jsme dosáhli pozitivních změn také pokud jde o to tematické zaměření. Zvolili jsme stejný přístup jako RDF. respektive tu konkrétní část toho přístupu. Dosáhli jsme konečně těch 80% na ty tematické cíle a také flexibility, pokud jde o e, možnost e, přesouvat ty prostředky z těch dvou hlavních částí územní, politiky územní spolupráce. Myslím, že toto je dobrý výsledek, který poskytne větší flexibilitu. A pokud je o technickou pomoc, tak tady jsme měli rovněž požadavek větší flexibility a to v případech, kdy to provádění může být obzvlášť složité, takže tady jsme nalezli kompromis, který je pro nás uspokojivý. Pokud jde o další témata, tak v současnosti analyzujeme návrh, který nám předložila Rada, takže budeme postupovat tím písemným postupem, stejně jako v případě ostatních nařízení. Spravodajka je toho názoru, že ten mandát byl splněn. A ty ústupky od toho mandátu jsou ospravedlnitelné tím argumentem, že je to lepší řešení, například pokud jde o to tematické zaměření nebo flexibilitu. Nepodařilo se nám dosáhnout úspěchu ve dvou oblastech, eh, úrovni podpory a eh, financování na jednotlivé programy. Takže toto je zpráva od Eriky. a pokud k tomu nemáte žádné komentáře, tak v nejbližší době vám bude zaslán zaslána zpráva. Lhůta opět bude pro předkládání Eh, pozměňovacích návrhů od 12. do 20. června. Takže já teď předám slovo Joachimovi. Ich hab mir Yes mně bylo řečeno, že tedy eh, ta jednání o poslední způsobilé eh, periodě to bylo nejobtížnější a teprve na konci se dojednalo, že bychom neměli chválit dne před večerem, jak se říká v přísloví, ale myslím, že se nacházíme v předvečer při tom, co jsme předevčírem začali třetí trialog s radou a text legislativní články v tom nařízení jsou dojednány ty, které jsou právně relevantní to, co chybí, chybí tedy ty citáty, ty jednotlivé body odůvodnění. To by mělo být hotovo dnes večer. Na tomto místě bych chtěl vyslovit dík, že jsme dokázali za tři kola vyjednávání dosáhnout tomuto výsledku naší předsedkyni, která byla velice angažovaná od začátku potom eh, na sekretariát výboru pana Manefa a našeho advisora pana Kanetu a pana Reichla, mého asistenta, kteří velice dobře spolupracovali, zejména díky komisi panu eh, Martinovi a Petersovi, kteří nás důsledně podporovali a pokud byly nějaké potíže, tak také nám pomohli s formulací a ukázali, že stojí za tímto právním nástrojem. A musím vyslovit dík také irskému předsednictví. Už v Předtím jsme vedli neformální rozhovory se zástupci Irska a také během těch oficiálních trialogů, pokud tam byly nějaké potíže, tak jsme se setkávali na neformální úrovni. Já už jsem to říkala předtím. Um, my jsme věděli o tom, jak tedy probíhají tyto diskuse v pracovních skupinách rady a tam často eh, se ty názory lišily, takže já chápu potíže na straně irského předsednictví dostat všechny tyto názory, tak říkajíc, pod jednu střechu, ale my asi nezvládneme ten náš cíl schválit ještě před tou letní pauzou. Oč se jedná? Eh, drželi jsme se mandátu, který jsme dostali od výboru a byli jsme ve stálem kontaktu s eh, užitkem eh, tohoto nástroje FZS. E e Také jsme to konzultovali s ostatními výroby, zda tedy nějaká kompromisní formulace by byly, unos, byly unosné. A které by s tímto souvisely. Jaké to byly zvláštní body SUS? US, SUS? protože jedná se o zjednodušení, vyjasnění a zlepšení zřizování a zavádění se skupení tohoto typu, abychom mohli aplikovat ESUS ty nejtí, nejobtížnější body byly eh, tedy eh, souhlas mlčenlivosti, což tomu neodpovídá. Pokud tedy tu není žádná reakce, takže tyto věci asi po půl roce eh, se považují, řekněme, jako za promlčené nebo za takový mlčenlivý souhlas. My jsme dosáhli toho, že tato šestiměsíční lhůta bude platit, ale je tu e, výjimka pro stát, e, kdy tedy ESUS bude mít e, své sídlo. Je to musíme zajistit tedy, v, že ten stát, v kterém bude sídlo, kde momentálně bude mít tedy sídlo, aby tam platila zvláštní pravidla. Všechny ostatní státy, které se toho účastní, se budou, budou respektovat tuto šestiměsíční lhůtu souhlasu mlčenlivostí. Tím si myslím, že ty zlouhavé a byrokratické postupy SUS nebudou vést k dalšímu prodloužení a toto nová regulace se podporuje společným prohlášením Komise Rady a parlamentu a členské státy se zavazují k transparentnímu a rychlému procesu a toto společné prohlášení bude vést také k lepší Evropskému seskupení pro územní spolupráci. K pracovnímu právu až do posud tedy na, za, je, na straně rady ehm, to bylo takové sporné, co se týče pracovního práva. Byly nám hlášeny potíže z praxe, že možnost volebního práva v tom aktuální nařízení byly známy jenom některým místům a my tady jsme se domluvili s radou komisí, abychom tento nedostatek odstranili společnou prohlášení o novém pravidlu, o novém znění odpovídajícího článku. Takže ESUS bude v budoucnosti eh, uplatňovat pracovní právo pro své vlastní zaměstnance a tím tedy tyto potíže pro fungování ESU se si myslím, jsme zatím odstranili. Další velký bod, který, o kterém se diskutovalo, bylo zařazení veřejných podniků, které poskytují služby veřejného zájmu, public services. Naše pozměňovací návrhy jsme mohli zakotvit do toho nařízení, které právě i procesus umožňují těmto podnikům poskytovat služby obecného zájmu. Tento odkaz chyběl v původním návrhu komise, to bylo na základě iniciativy parlamentu a to jsme tedy zabudovali do tohoto nařízení. Tím v budoucnu tam bude mm, výchova, školství, sociální věci, zdravotnictví budou e, za spojeny do se například provozování přeshraničních eh, školek nebo nemocnic, již tomu nestojí nic v cestě. My jsme projednávali také, že budoucno, že eh, se bude rozhodovat na základě souhlasu a eh, nejenom tedy stanov. Prostě každá stanovy a změna stanov se musí podřídit jednomyslné změně. Tyto stanovy se týkají jenom interního fungování ESUS a ne kvalitě fungování. Takže nyní jsme vyjednali, že prostě tu je možné souhlas většiny pro změnu stanov Další důležitý bod byl, a to je takový nový prvek při zakládání ESUS, je podíl třetích států. K tomu jsme vypracovali definici, která je obsahlá a vyvážená. Komise nám velice pomohla, která nám vyjasňuje spolu s teritoriální spolupráce i mimo státy EU. A také se tu zmiňuje o spolupráce a o těch vzdálených nebo zámořských oblastech, takže nezakládá se to na vzdálení v kilometrech, ať už je to Kanárské ostrovy nebo francouzská Guajana. Prostě pokud se jedná i o nějaké blížší regiony, tak uh, už tady nepočítáme ty hranice. A v tom nařízení je zmiňováno, že je tu možnost zakládání takovýchto seskupení. Já doufám, že ten balíček, který jsme dokončili, také bude nadále trvat. Čekáme teď na body odůvodnění Doufám, že to nebude. Další trialog eh, je možno to vyřídit písemnou cestou a celý tento balíček budeme moci předložit k schválení a doufám také na vaše laskavé svolení a souhlas. Děkuji všem, kteří na tomto balíčku spolupracovali. Eh, Já se omlouvám, ale chtěla jsem si vzít, vzít slovo už dříve jako stínová zpravodajka k územní spolupráci. Zapomněla jsem na to, takže se ještě jednou omlouvám. Já jsem se chtěla vrátit k otázce rozpočtu. E, tady bychom neměli tu bitvu považovat za prohranou. v zprávě, která byla schválena před dvěma lety i v ostatních se hovořilo o zvýšení rozpočtu, takže měli bychom za toto téma dále bojovat, protože pokud eh, to necháme plavat, tak už to bude ztraceno navždy. Já se domnívám, že eh, pokud jde, nebo že tady ještě nemáme ještě definitivní odpověď, potřebujeme financování územní spolupráce a myslím, že i když se nejedná o největší vítězství, tak eh, myslím, že tady je třeba připomenout, že pokud jde o eh, nejzdálenější regiony, tak tady jsme bojovali za jejich způsobilost, tady, to, tady jsme uspěli. Eh, dále se tady jednalo o program PIS, který je také důležitý, který se týká nemalé části Evropské unie. A domnívám se, že je třeba rovněž eh, zmínit flexibilitu té tematické zaměřenosti. 80% eh, je sice stanoveno, nicméně alespoň těch 20% je flexibilních a opět je tady třeba zdůraznit, že jsme dosáhli úspěchu. Pokud je o certifikaci, opět tady jsou zvláštní priority pro programy, které se již prokázaly jako účinné. a je třeba za ně bojovat. Jak jistě víte, tak já jsem byla bojovník za to, aby bylo možné financovat po jednotlivých programech. To se bohužel nepodařilo a já toho velmi lituji. A je to podle mě velká škoda, protože se obávám, že tady dochází ke ztrátě účinnosti. Nicméně komise slíbila, že se zkusí ještě jednou zaměřit na to, zda to financování po jednotlivých programech je eh, průchodné či nikoliv. Takže měli bychom eh, pokračovat v jednání. Myslím, že Eh, ty neúspěchy ještě nemusí být finální a je třeba eh, pokračovat v prosazování toho našeho mandátu. Děkuji. To byl ještě komentář k té evropské územní spolupráci. Pokud někdo chce zareagovat. Ano, já chci ještě upozornit na to, protože Marie thérèse nyní hovořila také o nařízení ETC o přeshraniční spolupráci. To znamená, že ESUS jako aplikovatelný nástroj je také zapracován do nařízení o přeshraniční spolupráci. To znamená, můžeme na něj odkazovat i v rámci tohoto nařízení. Také se nám povedlo, že v tom nástroji pro sousedství a také pro přístup se nabízejí a byly zařazeny právě ony ESUS se skupení jako možnosti spolupráce. Za to děkuji svým kolegům za to, že toto bylo zapracováno. Jan Olbrich předtím hovořil o potížích s právními službami. V Německu se totiž říká dva právníci, tři názory. A Ehm, jinak musím prostě k tomu říci, že zákony děláme my. A jestliže jsou eh, zákony takové, že neumožňují eh, problémová řešení. V Německu, eh, se, tedy v Anglii se tomu říká lawmaker my musíme dělat takové zákony, které budou aplikovatelné. To je náš úkol. Já jsem nechtěl reagovat, ale lawmakers by já vím, že je pozdě, ale lépe pozdě než nikdy. Ale jestliže je člověk legislativec, tak se pohybuje v rámci smlouvy. To znamená, že bychom měli velice jasně a jednomyslně, eh, jednoznačně vykládat smlouvu. Ale vím, že je to dlouhý proces. Když jsme poprvé připravovali nařízení o ESUS, pak tady byla možnost, aby právě ESUS také řídili operační programy, ale v té době to bylo příliš pozdě, prakticky to bylo moc pozdě. Ale proto se nyní ptám, zda je to nyní také e, e, zapracováno, že ESUS může být e, správním orgánem programu. Ano, situace je taková, o tom jsme hovořili na posledním trialogu. My tady e, nemáme kompletně nové nařízení, ale je to modifikace stávajícího nařízení. A to tedy znamená, že všechny stávající ESUSy mohou rozhodnout o tom, zdali budou pracovat na základě starého nařízení a nebo zdali také využijí rozšířené možnosti nového nařízení a podle toho se budou moci také pohybovat. Zatímco všechny nové ESUSy Eh, eh, musí vycházet ze starého nařízení, ale nyní, když se potvrdí nové nařízení, bude schváleno nové nařízení oběma spolu eh, legislátory, tedy, komisi, tedy pardon, radou a parlamentem, tak mohou potom vycházet z toho, z toho nového nařízení. Uh, thank you. Děkuji vám. Žádné další připomínky? Takže chce ještě něco připomenout kolega? Děkuji vám. Já řeknu několik slov a já se pokusím hovořit pozitivně. Nejdříve chci za komisi vyjádřit velké ocenění zpravodajům za práci na nařízeních, protože vím, kolik práce to dalo. Je to složitá technická záležitost, která vyžaduje opravdu oddanou eh, práci. A my jsme viděli, že opravdu jsme se orientovali na dosažení výsledků a postupovalo se pragmaticky eh, a také jsme se snažili opravdu o nejlepší možný pokrok. Já chci říci, pokud se týče CPR, tak tady pracujeme po blocích, je jich 18 a Tři byly nyní ukončeny, uzavřeny. Dospěli jsme provizorní dohodu o pěti z osmnácti eh, na těch 40 trialozích, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu. Já doufám, že příští týden opět pokročíme u dalších pěti a já vím, že také již základní práce byla vykonána u těch ostatních bloků, ale je to velká výzva pro zbývající trialog. Komise se bude snažit usnadnit, ulehčit tento proces protože my stejně jako vy chápeme, že je nutné splnit lhuty, které jsou stanoveny, tak abychom měli nařízení, které budeme moci schválit eh, v říjnu. Eh, kdybychom to nezvládli, pak by to mělo praktické dopady na programování, ale bylo by to také negativní z hlediska vnímání této politiky. Několik připomínek eh, třem schváleným bodům. My jsme také toho názoru, že jsme dospěli k vyváženému výsledku a komise eh, také podporovala parlament v některých věcech. To se týká otázek ve vztaze k auditům, E, ustanovení o proporcionalitě, potom reporting finančních záležitostí, to se nám zdá důležité, je důležité zachovat příslušnou rovnováhu, tedy vstup monitorovacího výboru a jde o to, abychom také nerozmělnili potom ustanovení o komunikaci. A my litujeme těch tisíce hodin, které byly stráveny, o kterých hovořila paní Krel, ale to je součást legislativního procesu a my víme, že všechno nemůže být perfektní, ale přesto si myslím, že jsme dospěli k dobrému výsledku. Jsou tady dvě věci v oblasti CPR, výkonnostní rezerva. Za komisi si myslíme, že nejde pouze o dohodu o rozpočtu. My jsme od počátku navrhovali tuto rezervu ještě předtím, než byly jakési rozpočtové implikace. A my to vidíme jako jeden způsob, jak eh, zlepšit výkonnost a my si myslíme, že se to dá provádět tak, eh, že nevzniknou obavy, které zde byly eh, vysloveny a my si tedy myslíme, že tento systém může splnit svůj cíl. Nejde o to, že bych to vedlo k tomu, že budeme mít hodně peněz až vlastně na konci. Ale je také možné dávat pojistky, že tyto peníze budou k dispozici za předpokladu, že priority budou postupně plněny. Takže takto to můžete také říci správním orgánům, že jestliže dokáží plnit priority, pak to alokované zdroje budou k dispozici. Já si myslím, že toto je nápad, který je odůvodněný. A pokud se týče minimárního sdílení, to je zásadní věc, protože to souvisí s tematickým zaměřením. Otázka se musí rychle vyjasnit, protože ovlivňuje také programovací proces. Komise má za cíl eh, splnit eh, definitivní cíl. Eh, samozřejmě se k tomuto definitivnímu cíli můžeme dostat různým způsobem a kreativně musíme hledat řešení a musíme hledat různé cesty, jak dospějeme k tomuto řešení, tak abychom prolomili onu slepou uličku. A pokud se týče EFRD, tak tady také vítáme podporu parlamentu v zásadních záležitostech. Jde o to, že chceme zachovat zásadní prvek tematického zaměření. Potom tady také musíme řešit otázku ostrovu a phasing out a také víme, že kompromisy obsahují určité ústupky. My se nedomníváme, že komise je v pasti například z hlediska tematických cílů. Týká se to integrovaného přístupu využívání fondů. A je pravda, že ESF e, přispívá pouze ke čtyřem cílu, zatímco EFRD přispívá ke všem cílům. A podle názoru komise by bývalo nebylo dobré říci, že určité cíle jsou jenom pro ERF, e EFRD a některé jsou pouze po ES tedy pro sociální fond. Je jasné, že regionální fondy lze využít také pro sociální začlenování, pro vzdělávání, protože eh, tady jsou také eh, potřeby infrastruktury, které jsou, eh, jdou s tím ruku v ruce, proto potřebujete tento integrovaný přístup. A potíže vznikají z hlediska minimálního podílu či sdílení. Takže dát dohromady tematické zaměření, což je založené na fondech s určitým zaměřením, které má vlastně tematické zaměření. Takže dát toto všechno do jednoho hrnce, to je ten problém a musíme najít tvůrčí řešení, jak toto řešit. Dále je tady jedna otázka týkající se ESUS. Je to také součást nařízení ETC, že ESUS může být řídící jednotka, takže toto je eh, v nařízení ETC a to je otázka územní spolupráce. To znamená, že může také ESUS řídit programy, ale může to být také příjemce. Pokud se týče ESUS, tak tady jsme dospěli k dobrému výsledku. Je to dobré, ale technické nařízení. Také jsme vedli složité diskuse, ale vidíme že legislativní proces se velice zlepšil eh, a došlo k posunu od původního návrhu komise a dospěli jsme k fungujícímu a uplatnitelnému výsledku. A dále ještě také k rozpočtu. Paní předsedkyně hovořila o tom, že je to velice komplexní záležitost vzhledem eh, k změnám, ke kterým by mohlo nastat v obálce pro politiku soudržnosti. Ale my nesmíme nahlížet na spolupráci Eh, jenom jako součást ETC, ale my nechceme, aby ETC byla izolována od zbytku politiky a například eh, dohody o spolupráci a o partnerství by měly vést ke spolupráci a tím pádem by to mohlo vést eh, ke vytváření pracovních míst a růstu. A tak by to byl celkový takový komplexní rozsah já bych chtěla využít vaší přítomnosti. Zítra máme výměnu názoru s panem koncu, komisařem Almoniou a komise nadále eh, diskutuje o pokynech pro regionální státní podporu. A také v pokynech, v regionálních pokynech byla možnost a poskytovat podporu energetickému sektoru a také e, letištím. A DG konkurence navrhuje, aby tyto dvě oblasti se vyjmuly z těchto hlavních směrů pro regionální podporu, což je energie, kogenerace a například také dálkové topení, což je důležité pro fond soudržnosti. Takže jsme poněkud znepokojeni, že vyjmutí energetiky z těchto hlavních směrů není dobré v této fázi, kdy potřebujeme investovat do energetiky, včetně obnovitelných zdrojů, takže já nevím, jak to máme chápat. A jak na to se dívá DG Regio neboť my jsme velice znepokojeni. My budeme klás otázky komisaři Almuniovi. Můžete se o tom také zmínit, anebo nemůžete nic říct? A nebo je to jako v klášteře, že všichni musí vyznávat stejné náboženství? to je nedostatek informací o dopadech smlouvy. Co je první, kdo je první a kdo je druhý. Je to jako slepice a vejce. E, takže první je pan Hán, což je německý kohout. A takže my to děláme na základě e, spolurozhodování. E, čím se řídí pan komisař Almunia, nebo si může dělat, co chce? Původní návrh pana komisaře obsahoval návrh doplnit další kritéria pro dodatečné investice do energetiky a nyní to bylo zcela vyloučeno. Já jsem zcela šokována pak tady vždy byla, byl onen rozpor či problém eh, mezi regionálním podporou a sektorální odvětvovou podporou. Takže regionální pokyny eh, znamenají, že určité cíle musí být splněny. U energie Stávající situace je taková, že otázka státní pomoci pro energii by spadalo pouze po odvětvo, pod odvětvové pokyny, které zatím nebyly vydány. Takže to je to, jak se to plánuje a předpokládá. Takže zřejmě bychom to měli řešit s panem komisařem, zdali to tedy spadne a bude mm, eh, spadne pod eh, ony pokyny pro eh, energetiku a odvětví. Pan Olbrich tady hovořil o jedné věci a CPR jasně hovoří o tom, co se děje s investicemi do politiky soudržnosti a že toto podlehá pravidlům pro státní podporu. To znamená, investice z politiky soudržnosti musí podléhat pravidlům pro státní podporu. A E, státní podpora by měla být také konsistentní z hlediska politických cílů, protože pak by to bylo nesmyslné. Nebylo by, nemělo by smysl dělat jinou politiku, e, která by byla založena na politice soudržnosti a jestliže e, by potom tato politika nebyla možná, protože by platila plná e, e, či jiná pravidla pro státní podporu. Nebylo by to v protikladu mít určit a omezení vycházející například z určitých pravidel pro bezpečnost, co se týká také například velkých společností, tady to je také například v souvislosti s možností čepár, čerpání eh, prostředků z fondu soudržnosti. To je úplně jasná otázka ale ten, post, ten příjemce, finální příjemce bude ztracen. Jestliže my řekneme, že výdaje jsou způsobilé pro letiště, ale nebude tady žádný zákon či nařízení, které to bude zakazovat. Takže příklad, jestliže my připravíme naše nařízení a potom státní podpora řekne, že to není možné, pak my bychom to měli vyjmout z našeho nařízení je třeba eh, pozorně nakládat, eh, opatrně nakládat se slovem způsobilost protože to není vyjmuto či vyškrtnuto na základě textu, to nebude vyloučeno eh, poskytovat podporu či pomoc letištím, jestliže například pomoc se bude týkat ekologických záležitostí a nebo opravdu budou se tady řešit určité environmentální záležitosti. Nesmíte na to nahlížet pouze v kontextu regionální podpory, protože i když není možná, možné tu podporu poskytnout v rámci regionálních hlavních směrů, tak je možné ji poskytnout eh, v souladu se státní podporou v rámci jiných hlavních směrů, těch odvětvových. To znamená, že tady je třeba postupovat podle mechanismu státní podpory. Zítra požádáme komisaře, aby eh, nám to vysvětlil. Takže ráda bych uzavřela debatu k, tomu, k této otázce. Děkuji Nikolasovi. A e, my teď budeme mít zasedání koordinátorů. Zítra tím pádem začneme e, rovnou s ECR a dalšími věcmi. Takže vás poprosím, aby e, za pět minut jste tady zase všichni byli.